předsedo komise. Hlasovat budeme zítra v poledne, dámy a pánové. E, další e, schůze e, se bude konat zítra 6.7. v 9 hodin, od 9 do 1 hodiny a potom od 3 hodin do 7 hodin a potom od 9 hodin do půlnoci. Všichni